Pomínku okamžitě to zkontrolujeme. Děkuji vám. Od skupiny EPP, od skupiny ALDE a od GUE jsem obdržel návrhy týkající se nominací do eh, výborů eh, a parlamentních delegací. Seznam bude v zápisu se dnešní schůze. Pokud před schválením zápisu nikdo eh, nebude proti, budou tyto nominace pokládány za schválené. Dámy a pánové, všechny tato jména najdete ve svých materiálech. Podepsání právních aktů přijatých v řádném legislativním postupu. Chci vás